představitelky pro zahraniční věci a bezpečnosti o rozhodnutí Velkého národního zhromáždění Turecka zbavit imunity 138 poslanců. Hned na úvod eh, bych chtěl říci, že jsme nabrali eh, značné spoždění a to většinou proto, že máme velice dlouhý seznam řečníků. Většina řečníků má jednu minutu a já bych vás poprosil, abyste tento čas dodržovali. Protože já ho hodlám také dodržovat. Co nejpřísněji. Teď tedy dávám slovo komisaři Hánovi, aby zahájil rozpravu. Pane komisaři, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, Nejprve eh, bych chtěl vyjádřit eh, upřímnou soustrast eh, přátelům a příbuzným nedávných teroristických útoků v Turecku. Chtěl bych také využít této příležitosti, abych poděkoval Evropskému parlamentu za dlouhodobou podporu naší agendy vůči Turecku, tak jak je stanovená v rezoluci z roku 2015 o Turecku, která byla přijata v Dubnu. Evropská unie projevila ochotu eh, dát nový impuls vztahům s Tureckem, a to na základě pevných principů a kritérií. My jsme splnili naši stranu, pokud jde o politické závazky a dialog o energetice, bezpečnostní politice, eh, zahraniční politice, boji proti terorismu a obchodu a také o finanční podpoře. Teď hovořím o zařízeních pro uprchlíky. My jsme poskytli značnou podporu, eh, už více než 250 milionů v závazcích a 250 milionů už bylo vyplaceno, eh, což by mělo poskytnout uprchlíkům perspektivu a snížit migrační tlaky. Eh, Jednáme také o bezvízovém cestování na základě kritérií známých od roku 2013, která se od té doby nezměnila e, tento obnovený zájem o Turecko není jednosměrný. Je založený na společném zájmu a e, je založen na konstruktivním otevřeném dialogu, který je třeba vnímat v širším regionálním kontextu, včetně velice závažného vývoje událostí v Sýrii. Turecko je naším klíčovým partnerem v otázkách migrace. Turecko udělalo mnoho pro uprchlíky, kteří poskytovali, kteří potřebovali ochranu, přístřeší, jídlo a zdravotní péči. Zároveň to ale, vážení kolegové, není eh, biankošek, protože eh, princip právního státu a základní svobody jsou v Turecku značně ohroženy, eh, zejména potom na jihovýchodě země. My jsme o to řekli zcela jasně ve zprávě o Turecku za rok 2015 a vy v Evropském parlamentu také prostřednictvím svého usnesení. Eh, komise je vážně znepokojena eh, nedávným rozhodnutím tureckého parlamentu povolit zbavení nebo odebrání poslanecké imunity eh, mnoha eh, poslancům. Vysoká představitelka místo předsedkyně eh, Mogherini i já jsme 20. května jasně prohlásili, že imunita musí platit pro všechny bez jakékoliv diskriminace. Eh, to je jasné a konzistentní stanovisko komise. Jakékoliv rozhodnutí o eh, odebrání imunity musí být založeny na povaze konkrétního případu a na základě transparentních kritérií a nesmí podléhat politickým motivům cílům. Komise opakovaně zdůrazňuje, že celkový rámec parlamentní imunity by měl obsahovat specifická a objektivní kritéria pro rozhodování o zbavování imunity, tak jak tomu je patrně ve všech našich parlamentech v Evropské unii. Také eh, opakovaně zdůrazňujeme problematickou interpretaci právního rámce, eh, zejména ústavy, eh, který představuje riziko pro svobodu projevu eh, v, pro turecké poslance. Chtěl bych zdůraznit, že eh, jakékoliv údajné zločiny nebo přestupky spáchané poslanci musí proběhnout eh, dost patřičným řízením. Právo na spravedlivý proces je zásadní v právním státu a je na příslušných politických a soudních orgánech v Turecku, zajistit dodržování tohoto práva. A to nejen u těch, kterých se to týká, ale také v zájmu stability země. Právní stát je základem eh, tureckého pokroku politického i ekonomického. Komise proto i nadále bude tento problém podrobně sledovat a také o tom budeme diskutovat na příští vysokourovňové schůzi s Tureckem a vyzýváme tureckou vládu, aby se pustila do reform v souladu s evropskými standardy. Na podporu e, těchto reform e, komise pracuje urychleně na přípravných dokumentech o kapitolách 23 a 24. Samozřejmě, aniž by to nějak ovlivňovalo pozice členských států podle stávajících pravidel. Domníváme se, že definovat kritéria v klíčových oblastech soudnictví a spravedlnosti a základních práv je nejlepší způsob, jak přesvědčit Turecko, aby pokračovalo v práci a uvědomilo si, že jeho cílem je přimknout se blíže k Evropské unii. Proto jsem vděčný vašemu parlamentu za silnou podporu v našem úsilí. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. A teď eh, dám slovo panu Predovi na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Zbavit eh, poslance imunity, to není nic zvláštního pro parlament. Všechny parlamenty to dělají, i my ve Štrasburku. Ovšem, eh, zbavit imunity 138 poslanců, to je už mimořádné. A je to o to mimořádnější, že ve většině případů jsou tito poslanci z jedné strany, z kurdské strany, která je v opozici v Ankaře. Takže jsou zde určité pochybnosti nejen kvůli kolektivnímu charakteru tohoto rozhodnutí, ale také kvůli tomu, jaký to bude mít dopad na zastoupení kurdských občanů. V rámci partnerství s Tureckem řešíme takové věci jako víza, imigranty a tak dále. Vycházíme ovšem z toho, že jedině Turecko, které dodržuje právní stát, bude moci dodržet slovo a bude moci také být respektováno z naší strany. A nyní má slovo Katy Piry na tři minuty pane předsedo. Dnes dopoledne se konal pohřeb eh, policisty, který byl zabit včera v Istanbulu a další. Eh, útok byl spáchán dnes a já chci vyjádřit eh, soucit, upřímnou soustrast s rodinami obětí. Nelze ospravedlnit tyto hrozné útoky žádným způsobem. Je třeba investovat do toho, abychom našli trvalé řešení kurdské otázky. To je v zájmu jak Turecka, tak i občanů žijících na jihovýchodě země. Zde v parlamentu se děláme starosti, pokud jde o rozhodnutí tureckého parlamentu zbavit imunity jednu čtvrtinu eh, poslanců, a to navíc opoziční strany. V tak kritické chvíli odstranit politické zastoupení velkého počtu lidí žijících na jihovýchodě země, to není dobrý pokrok, postup. Ne, protože bychom nechápali, že Turecko čelí velkým problémům s terorismem, ale proto, že je to proti všem demokratickým principům. Prostě umlčet eh, protivníka jen kvůli politickým eh, názorům. Demokraticky politický parlament je jediné místo, kde je možno tolerovat eh, jiné politické názory. Udělali se chyby na všech stranách. Všichni jsme viděli eh, obrázky eh, těch poslanců z HDP, kteří navštívili ten pohřeb. Všechny tyto věci jsou pochopitelné, ale Jediný způsob, jak překonat eh, tento rozpor, je podívat se dopředu. Parlament eh, v exilu to není žádné řešení, ani vojenské operace. Mnoho z těchto kroků by mělo mít také negativní dopad na eh, turecko-evropské vztahy. Demokraticky zvolení poslanci parlamentu by mohli skončit za mřížemi a v budoucnosti to určitě může ohrozit eh, bezvízový režim. My nepřistoupíme na to, aby eh, poslanci a novináři byli uvězňováni za své politické názory. EU bude stát na straně zahájení nebo obnovení politického Eh, dialogu, ale ten proces musí eh, začít v Turecku a parlament je logickým místem. Proto chci apelovat na všechny turecké politické strany, aby se spojily proti terorismu a aby se vážně pokusili v zájmu všech evropských občanů odložit své spory. Děkuji a nyní má na jednu minutu slovo pan Marias. Turecký režim stále porušuje práva, protože se rozhodl, že zbaví mm, politické imunity eh, demokraticky zvolené eh, poslance. A nemluvě o těch milionech lidí, kteří žijí v kurdské části Turecka. Podívejme se, eh, jak to vypadá s jejich plány a my jsme poslali paní Mogherini dopis a žádali jsme, aby ukončila tuto eh, Nahu tedy eh, eh, postavit mešitu v Sofii a vlastně eh, tam teď se všude káže Korán a to znamená konec ortodoxní církve. Pane Háne, přišla chvíle, aby Evropská unie se postavila sultánovi. Děkuji, pan Lansdorf. Dvě minuty třicet. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, my všichni jsme poslanci a samozřejmě jsou situace, ve kterých musí být imunita eh, kolegovi odebrána. Nicméně ta představa, že my jakožto parlament bychom zbavili imunity více než stovku kolegů a kolegyň, na základě údajných přestupků, které eh, jdou od, těch, od drobných přestupků až po těžké zločiny. To je nepředstavitelné. To nedělá žádný parlament na světě. Je opravdu více než překvapivé, že Velké národní shromáždění v Turecku sáhlo k tomuto kroku. A eh, já eh, bych se při této příležitosti podíval blíže na kodaňská kritéria. Turecko má konec konců perspektivu členství v Evropské unii. Podle Eurle komplexu eh, kodaňská kritéria zmiňují institucionální stabilitu, demokratický a právně státní řád, dodržování lidských práv a také ochrana menšin jestliže parlament eh, se sám sebe v podstatě, sám sebe v podstatě zneschopní práce, takže už eh, není demokraticky zastupitelským orgánem, když odebere imunitu mnoha kolegům, pak o institucionální stabilitě zcela jistě nemůže být řeč o, mají být chráněny menšiny. O tom také nemůže být řeč, protože samozřejmě ta opatření se obracejí především proti kurdské menšině u parlamentní demokracie je jasné, že kdo je legálně zvolen, ten musí také mít možnost legálně vykonávat mandát. To znamená bez, bez, beze strachu z, ze své volného soudního pronásledování. Podívejme se na ostatní instituce v Turecku. Podívejme se například na Vysokou radu státních zástupců. Mezinárodní soudní dvůr konstatoval, že ta je zcela spolitizovaná. O nezávislé justici nemůže být řeč. Podívejme se na tisk, na akce proti novinářům z Džumhuriet. Podívejme se na to, co se stalo eh, odborářům, když se schromaždili na náměstí Taxum. Kde je tady svoboda schromažďování? Ale i profesní skupiny strany a hnutí eh, jsou potlačovány. A nyní eh, jsou to tedy kurdové, proti kterým se postupuje velice tvrdě kvůli jejich zastoupení, kterým je HDP. A my se musíme ptát v zájmu Turků. Zlepšuje se situace v zemi? Ne. Já si myslím, že právě naopak. A proto je to kontraproduktivní nejen z hlediska Evropy, ale i z hlediska tureckých občanů. Paní Cimr, tři minuty. Pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, je to právě jeden rok, kdy HDP slavila volební úspěch. Bylo to 7. června loňského roku. A právě 7. června podepsal Erdogan zákon, který plošně odebírá imunitu poslancům tureckého parlamentu. A já to nepovažuji už eh, jenom za formální akt prezidenta, ale za zcela vědomý krok na cestě k prezidentskému systému, k autokratickému režimu. lidové schromáždění, kde dominuje AKP, zneužívá vlastní moci a škodí turecké demokracii. Tento zákon má dopad i na to, jak poslanci mohou dostat nebo nemohou své odpovědnosti. Ehm, my nenalézáme slova, protože v 21. století v Evropě je možné takovýmto způsobem vytvořit klima strachu. A to se neobrací pouze proti poslancům HDP. Představme si jenom tu absurditu, že kvůli uh, nějakému usnesení v německém Bundestagu. Teď Erdogan žádá krevní zkoušky u poslanců Bundestagu tureckého původu a e, dokonce e, vyšlo najevo, že se připravuje žaloba proti poslancům Bundestagu, e, které, kteří hlasovali pro toto prohlášení. Tak k tomu nelze říci nic jiného, než že Erdogan vede válku proti poslancům, kteří mají svobodu projevu. Já, bych, já si myslím, že nejmenším třetí, tři čtvrtiny po, při nejmenším třem čtvrtinám poslancům Evropského parlamentu by také nejraději odebral imunitu. Toto je útok na svobodu, útok na pravidla, ale především útok na právo poslanců zastupovat své voliče. Chtěla bych poukázat na to, že eh, proti poslancům HDP eh, už je vedeno asi 50 žalob, pokud je nám znáno. Je to Lela Zana, která od nás dostala Sacharovovu cenu OSN eh, právě kvůli tomu, že bránila právo na svobodu projevu eh, ve, eh, v, v parlamentu a potom Felekna z UKA, jezítka, která tu byla deset let poslankyní a která teď proti sobě má sedm žalob. Podle mého názoru toto nemůžeme nechat jen tak, musíme se vyjádřit, protože tady jde o, tady jde o mnohem víc a proto, když komise poukazuje na to, že, důvěr, že má důvěru v justici, tak já mohu říci, že v dnešní době 320 eh, má být nahrazeno 328 soudců a státních zástupců v Erdoganově režimu. Tak jakou můžeme mít eh, jistotu, že to řízení bude vedeno férově? My potřebujeme nějaký jiný přístup, takhle to dál nejde. Potřebujeme společnou eh, evropskou svobodu a demokracii. Děkuji. Eh, paní Valero, eh, dvě minuty a půl. Děkuji, pane předsedo v, situace v Turecku e, není těžká jen kvůli desetiprocentní hranici e, pro, ve volbách do parlamentu. Můžete se dostat do vězení za své názory. HDP, e, které zastupuje různé menšiny a také zelení a další demokratické strany se nedostaly do parlamentu v minulý rok a také při nových volbách. A to navzdory špinavé volební kampani. Ve zprávě o pokroku o Turecku píšeme ohledně voleb, že Evropský parlament eh, odsuzuje eh, vyhrožování eh, poslancům a atmosféru násilí, kterou vyvolávají útoky na jednotlivé kandidáty v kancelářích opoziční strany a také silná politická polarizace. Letos 20. května turecký parlament schválil návrh, který může eh, vlastně dostat poslance před soud a, a trestat je na základě eh, údajného porušování tureckých zákonů. Je to stejný zákon, eh, o kterém už jsme diskutovali. Je to zákon, který se značně liší od toho, jak my se díváme na boj proti terorismu, svobodu tisku, svobodu schromažďování a svobodu projevu. A já se ptám, kolik z nás, kteří otevřeně kritizují tureckého prezidenta, by tímto byli postiženi, kdybychom byli turečtí občané a bydleli v Turecku. A kolik z nás by nepops, nepodepsalo eh, to prohlášení. Pokud jde o obvinění z korupce, eh, tak eh, to též neplatí pro členy vlády nebo pro samotného prezidenta samotného. Otázka korupce eh, je další eh, z těch eh, problémů, které Turecko má s naplňováním kritérií. A v tomto případě musí Evropský parlament vyjádřit znepokojení. Evropský parlament eh, eh, opakovaně vyjadřuje znepokojení na eh, vágním definicím teroristických činů a propagandy, proto je naprosto nemožné přesně stanovit povahu těchto zločinů. Parlament také vyslovuje politování nad zkreslováním a překrucováním zákonů v neprospěch některých politiků, zvláště pak po korupčním skandálu v roce 2013. Prezident chce změnit změnit ústavu, aby získal eh, více moci. A eh, poslanci, akademici, eh, novináři a soudci a všichni, kdo věří v demokracii a principy správního státu a kteří si myslí, že zákon je důležitější než násilí, lepší způsob řešení problémů, přijdou zkrátka. Myslím si, že prezident Erdogan by se měl stydět. Domnul Castaldo, un minut. A teď pan Castaldo na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Jaký má smysl v Turecku vůbec hlasovat? To se musí ptát turečtí občané, protože od tohoto rozhodnutí, které vlastně zbavilo lidi občanské, občanských svobod a osobní eh, svobody, se věci v Turecku radikálně změnily. Erdoganovo rozhodnutí vlastně znamená porušení ústavy, protože si tím uzurpuje nové pravomoci. <clears throat> On se v podstatě stavil do pozice někoho, kdo může rozhodovat o osudu 138 tureckých poslanců, většinou z kurdských oblastí. To je šokující a prakticky každý eh, den ve zprávách vidíme, že ta situace se kus o kus zhoršuje. Je to další útok na svobody občanů Turecka jak eh, to můžeme dovolit, jak vůbec můžeme dohovořit o tom, že tento stát by mohl někdy vstoupit do Evropské unie. Zrušení imunity těchto poslanců je šokující zpráva a nejšokující na tom je, jak v Evropě se o tom mlčí. Děkuji, pan Ferrand, na jednu minutu. Stále více, pane Erdogane, a dokdy po vydírání kolem uprchlíků další výkon ten manévr je jasný, zlikvidovat opozici. 100 po, let po arménské genocidě bohužel nic nového v této části Evropy. 100 let po arménské eh, a asyrské genocidě vidíme, že Turecko ohrožuje Evropu. Naše evropská skupina vás postavila před vaší odpovědnost. O to, na co čekáte, kolegové, než e, budete žádat konec jednání s Tureckem. Myslíte si, že Erdoganova diktatura je slučitelná s evropskými hodnotami? Děkuji. Domnul Sinadinos, un minut 30 de secunde. Děkuji, pan Sinadinos, půl minuty. Pane předsedo, Hart, kurdský poslanec, řekl, že země Kurdů byla ukradena řekům. A aby uvedl příklad, my Kurdové žijeme v Kurdistánu. Když jsme na té zemi žili, Eh, tak eh, Turci žili v Mongolsku, starili se o koně a tady ta zem nám patří, tu my jsme si vydobili a tam zůstaneme. Moderní Turecko není starší než 100 let, zatímco Kurdistán je starší 5000 let a existují řecké texty, které toho jsou důkazem. Já bych vám přečetl některé hrozby, které byly adresovány kurdským poslancům eh, zastřelte ho, uřízneme mu ti hlavu, e, budeš zavřený deset let, zbouráme vám města a tak dále. Ptám se pana Šulce, komu chce e, nasadit e, sankce? po kurdským poslancům nebo Turkům? Parlamentní demokracii, kterou prezident má chránit, anebo Turkům, kteří nebo Kurdům, kteří byli uráženi a kteří jsou obvinováni z terorismu. Ostatně ani eh, Aja Sofia není jaksi respektována jako eh, monument, ve kterém se nachází, takže je na čase přijmout nějaké rozhodnutí. Eh, Pane Som. Prezident Erdogan pošlapává všechny evropské hodnoty. Tím, že zrušil imunitu čtvrtiny poslanců je další facka do tváře Evropské unie. Snaží se je prohlásit za teroristy a zcela takto umlčet. A hm, je to praktika, která už byla vyzkoušena a nyní má být eh, vyzkoušena také v parlamentu. Tím mají být samozřejmě otevřeny průchody k novým volbám, eh, kde budou chybějící poslanci nahrazeni a eh, jeho strana získá ústavní většinu. My ovšem jako Evropská unie potřebujeme spolehlivé Turecko jako partnera a souseda. Ovšem současné Turecko spolehlivé není. Musíme konečně ukončit přístupová jednání. No, děkuji. Eh, nyní eh, pan Andrew Lakis za jednu minutu. Já bych především chtěl vyjádřit soustrast rodinám obětí nedávných útoků v Turecku. Pan Erdogan vede, vede svou zemi do politického středověku. Momentálně eh, zrušil imunitu eh, řady poslanců v opozičních poslanců ve svém parlamentu a my tady k tomu nemůžeme pouze mlčet. A to jenom proto, že se jedná o Kurdy. My nemůžeme přihlížet tomu, eh, jak jsou eh, lidé jednoduše a prostě zabíjení v Eh, různých městech. Eh, nemůžeme přihlaš, přihlížet tomu, eh, jak se islamizuje takový symbol křesťanství, jako je Hagia Sofia. Erdogan uzavírá evropskou perspektivu pro Turecko. Vážený pane komisaři, já jsem zaslouchala velice úzce k tomu a pečuje tomu, co jste řekl musím říct, že mě eh, velice trápí otázka realistického pohledu komise a jejího vnímání situace. Eh, Evropská komise de facto eh, de facto jakoby nechápala, že Erdogan otáčí Turecko k islámu, drtí opozici a upevňuje svoji moc čtvrtina poslanců nyní přišla o parlamentní imunitu. A to znamená, že se teď jedná o jejich mandát. My vidíme, že se tady uplatňují dvojí metr a to je naprosto špatně. Čili mě by skutečně zajímalo, eh, jak se k tomu komise staví. Komise tvrdí, že tedy eh, chce být vdělá sledovat situaci, ale já si nemyslím, že to stačí. My eh, jsme jednoduše a prostě v rukou Erdoána, pokud se týče imigrační vlny. A přihlížíme tomu, jak si dělá doma, co chce, nerespektuje základní lidská pravidla. Pani Šáka na jednu minutu. Do mikrofonu, prosím. Děkuji, pane předsedající. Tady jsme svědky obrovské míry kompromisu ze stran členských států a Evropské komise ohledně těch hodnot, na kterých Evropská unie stojí, byly oslabeny a vyměněny za eh, ochranu hranic, aspoň tak eh, se doufá. Liberalizace vízového styku je jeden prvek, který má poskytnout evropská strana, pokud Turecko splní těch eh, více než 70 kritérií, eh, na kterých se s Evropskou unii dohodlo v roce 2013. A je tady problém s protiteroristickou legislativou. Ano, je potřeba bojovat proti terorismu a turecký parlament by měl odsoudit použití násilí, ale stejně tak by poslanci měli mít možnost demokraticky zastupovat své voliče. Zrušený Eh, imunity poslanců rozhodně neumožňuje demokratický proces a nepřiměřeně postihuje eh, členy kurdské strany. Komise tady hovořila o právním státu, že je to naprosto zásadní a já bych chtěla připomenout, že my, Evropská unie, bychom měli jednat v souladu s mezinárodním právem a požadovat, aby Turecko tak činilo také. Nemůžeme přetvořit na další kompromis a to ani eh, v kontextu dohody o migraci ani eh, v té dohodě o reformě protiteroristického zákona, pokud máme být vůbec eh, důvěryhodní. Pan Hadži Giorgio na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. I já bych chtěl eh, vyjádřit svou soustrast obětem včerejšího teroristického útoku. Zatím nemám žádné vysvětlení tohoto útoku. Nicméně to, co dělá pan Erdogan, otřásá samotnými základy Turecké republiky. Kurdové jsou persekvováni ve svých domovech a jeho hlavním cílem je získat nadvládnu nad kurdským územím. Evropská unie by měla eh, myslet na svou vlastní důstojnost, neměla by vytvářet eh, dojem, že tím přijímáme to, že Turecko má na svém území 3 miliony syrských uprchlíků a brát to jako e, kompromis. Měli bychom tureckému prezidentovi vyslat jasný signál, že to, co právě dělá, ničí e, náš vzájemný vztah. Děkuji. Zrušení eh, imunity je namířeno proti kurdským poslancům a ten úmysl zatím je evidentní, že je to, jak umlčit tuto skupinu poslanců a celou jejich stranu. To je evidentně nedemokratické. Tím se kriminalizuje jedna demokratická strana, která je zastoupena v parlamentu a zastupuje podstatnou část voličů. Myslím, že nejde jenom o tu imunitu poslanců, jde také o ti, kteří věřili v lepší budoucnost, lidská práva, všechny ty věci, o kterých my říkáme, že chceme podporovat. A proto bychom je měli podpořit v těchto protestech. Je eh, ostudou, že ten kurdský konflikt se znovu dostává takto na Eh, do popředí. Sám Erdogan kdysi usiloval o nějaké řešení, ale teď se vracíme zpátky na výchozí pod. O život přišly stovky lidí, jsou bombardovány domovy Kurdů a to rozhodně není eh, způsob protiteroristického boje. Je to obrovská ztráta, eh, ke které právě dochází. A členské státy Evropské unie by měly proti tomu silně vystoupit, měli bychom jasně popsat ty hodnoty, Eh, které se tady eh, pošlapávají. Nemůžeme k tomu mlčet. Udělali jsme v minulosti spoustu chyb, jako Evropská unie nebo jednotlivé členské státy. Posílili jsme Erdoana a tu stejnou chybu bychom neměli opakovat. Měli bychom podporovat ty, kteří eh, podporují stejné hodnoty jako my. Tím můžeme pomoci lepšímu Turecku. Pan Obermeier na jednu minutu. Pane předsedo, Eh, těmi eh, Erdogan eh, zrušil imunitu 183 opozičních poslanců v květnu. Ale je, znamená to, pane komisaři, že mm, my nyní přivíráme oči kvůli dohodě o migraci a mm, snažíme se pokračovat v přístupových jednáních a tak dále. Eh, jde o jakousi snahu eh, zachránit eh, trosky toho, tedy politiky paní Merklové, která byla katastrofální. A co teď Erdogan bude dělat? Bude posílat další uprchlíky, nebude mobilizovat Turky v Německu? a nebo bude chtít, abychom eh, nehovořili o genocidě eh, Arménců. Děkujeme. A nyní pan Korvin eh, Mike. Děkuji vám, pane předsedo. 50 let temu Bernadetta... Před lety Bernadetta do Izby gmin, bo była posłanką i nie można było jej... Dostala do životí. A opět to souviselo s eh, eh, imunitou parlamentu. Podobně si eh, počínal také Adolf Hitler v Reichstagu a Němci bohužel toho potom později mohli litovat. A dá se říci, že nyní Eh, pokud se Erdoánovi podaří vyloučit z parlamentu tyto poslance, bude mít skutečně eh, ústavní většinu a Turecko bude mít čeho litovat. Nyní je otázka, proč, my, eh, proč Evropská unie podporuje pana Erdoána. Z těch 6 miliard by mě zajímalo, kolik peněz Eh, se vrátilo od Erdoana do kapes eh, evropských vyjednávačů. Zdá se, že eh, podpora v německém parlamentu pro tuto politiku paní Merklové je daleko menší, než se stálo. A dá se říci, že dnes Turecko

a já tady s tím souhlasím a ano, skutečně i e, jiní v tomto sále měli velmi silná slova vůči komisi, vůči Turecku. Nicméně e, existuje e, jedno členská země, Maďarsko, pan Viktor Orbán a jeho vláda, a pan Orbán hovoří o panu Putinovi a panu Erdoánovi jako příkladech hodný následování. To by mě zajímalo, jak byste na to zareagovala.

Eh, vědí, že parlamentní imunita je velice cená hodnota v každé demokracii a její zrušení je možné pouze ve výjimečných situacích a pouze eh, v jednotlivých případech. To, co se nyní stalo, to skutečně eh, má podobu kolektivního trestu. Eh, a jsou to lidé, které známe. Pan Miltaš, který byl před několika týdny u nás v parlamentu host socialistické frakce. Eh, je to všechno absurdní. Eh, kolegové, o kterých já jsem hovořil, určitě nenesou žádnou vinu, nedopustili se žádných zločinů a my určitě musíme žádat mírové řešení kurdské otázky. Pan Častánok. Pane předsedo, zrušení imunity poslanců v rámci trestního řízení bychom možná uvítali eh, v normální demokracii a v tomto parlamentu. Bohužel v tomto případě je to evidentně politicky motivované, je to eh, jakési kolektivní, eh, jakési kolektivní trest, který směřuje na kurdskou stranu. Erdogan je považuje za zástupce PKK, která bojuje v, na východě Turecka. Erdogan také chce neomezenou, neomezené prezidentské pravomoce, podobně jako ten jeho nový grandiozní prezidentský palác. To, že eh, došlo k změně ústavy bez referenda, tak tím využil všechny prostředky, které měl k dispozici nechal se zvolit prezidentem, poté co byl premiérem a teď se snaží vytvořit eh, podporu i mimo svou vlastní stranu. Strana MHP postupně ztrácí podporu a Erdogan se teď postupně s ní asi dohodl a eh, vyměnil to za její podporu eh, v parlamentu. Znamená to, že právní stát je teď podkopán, ohrožen a je to asi E, jenom poslední krok v té sérii opatření, která, e, která mají vést k neoislamistické agendě. Erdogan má evidentně velkou cenu pro Evropskou unii, je to člen NATO, je to důležitý partner, který by mohl pomoci vyřešit uprchlickou krizi. Nicméně Erdogan ze své země dělá nedemokratický stát a z toho bychom měli být zděšení. Pan Weigl na jednu minutu. Spoštovaný Procesy proti poslancem, ki se začnejo s grobými verbálními, Děkuji. Tyto procesy eh, s poslanci, eh, které začínají obviněním eh, ze spiknutí, to už v minulosti byl, doprovázelo koncentraci moci do jedněch rukou. A to je přesně to, co se děje teď v Turecku, v zemi, která je naším strategickým partnerem. A to bylo završeno právě zbavením imunity eh, těchto 138 poslanců. A to musíme odsoudit. My potřebujeme Turecko, které eh, jaksi se odstlo také pod tlakem teroristů a situace v regionu a my spolu s nimi. Nejhorší ze všeho by bylo, nebo nejhorší, co Erdogan mohl udělat, eh, to eh, udělal a proto my odsuzujeme tento turecký autokratický režim a otázka je, jestli ještě máme čas eh, znovu definovat společné zájmy. Naši spojenci, řečník byl přerušen. Paní Veržia má jednu minutu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 Děkuji, pane předsedo. Včera 7. června, přesně rok po legislativních volbách, Erdogan uveřejnil eh, eh, ústavní eh, revizi, která umožnila právě zbavení imunity 138 poslanců. Z toho 53 z 58 poslanců HTP, tedy kurdské strany. On chtěl dokázat, že jak si má situaci pevně v ruce, ale Eh, tento režim skutečně, eh, bych řekla, překročil další červenou linii. Eh, země, která by chtěla se stát jednou členem Evropské unie, se takto chovat nemůže. Před časem dostal na Sacharovovu cenu a teď hrozí, že bude znovu ve vězení. A jejich jediný zločin je, že říkají, co si myslí a o to tady jde, o svobodu slova. A my jako poslanci nemůžeme mlčet. Takže já bych chtěla apelovat na vaší solidaritu, abychom tyto poslance eh, jaksi individuálně podpořili a vyslali silný politický signál v souladu s našimi hodnotami. Děkuji vám. Pan Maragal, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Včera přesně po roce včera eh, poprvé eh, před rokem se skupina eh, kurdských poslanců dostala do parlamentu a včera po vytrvalé kampani za účelem diskreditace této politické strany situace se zcela změnila a prezident Erdogan podepsal zákon, který mění ústavu a umožňuje zbavit imunity celou skupinu Eh, poslanců a nechat je vyšetřovat a uvrhnout do vězení. Takže po roce naděje v demokratický proces a mírový proces v turecké společnosti eh, vidíme situaci ozbrojeného konfliktu a politický život, který se stává zcela nedemokratickým. Autoritářské ruský režim tam sílí a poslední slovo eh, ovšem bude eh, mít turecká společnost. Je potřeba pracovat na eh, demokratické alternativě. Děkuji a nyní pan Epideus má jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Před několika dny turecké schromáždění Eh, rozhodlo o zbavení imunity 138 poslanců, mezi nimiž jsou poslanci HDP, což je třetí největší strana eh, schromáždění a žádali, aby ozbrojené síly eh, přestaly jaksi působit, jaksi aby se vrátili strany k jednacímu stolu a Eh, nikoli tedy, aby nebyli tlačováni zbraněmi. A Erdogan eh, proti ním aplikoval zákon proti terorismu, aby mohl oslabit jejich politickou moc a umlčet je. I tento akt tureckého diktátora je protidemokratický a spustí novou vlnu násilí v této zemi. Teď sní otázka, proč někteří z vás se zdají být překvapeni nebo konsternováni tímto aktem prezidenta Erdogana. Vždyť jste to vy, kdo doposavať akceptoval, že s vámi bude smlouvat a vy ještě po něm chcete, aby s vámi spolupracoval, eh, aby eh, jste čelili migračním tokům. Jste to vy, kdo požádal Samarovu vládu, aby udělal přesně to, co udělal pan Erdogan. To znamená aby eh, zavřel do vězení poslance eh, eh, Zlatého úsvitu. A jste to vy, kdo akceptujete, aby si z vás Erdogan dělal legraci. Jestliže Eh, byste se zeptali, mm, eh, jestliže eh, nebo jste dostatečně odhodláni, jak si pohrozit Turecku, že zastavíte předstupní jednání? Máte odvahu pohrozit Turecku, že e PKK bude odstraněno z seznamu? Předsedající, dámy a pánové, Evropa

Děkuji za pozornost. Eh, a eh, pane předsedo. Eh, tato debata následuje den po dalším hrozivém teroristickém útoku v Istanbulu a já vyjádřuji upřímnou soustrast pozůstalým oběti. E, toto je hrozný vývoj a mm, je proti tomu třeba zakročit, ale ne na úkor demokracie. My musíme respektovat demokracii a lidská práva. A e, toto znamená špatné zprávy e, z Turecka. E, Erdogan se vzdaluje demokracii, zakročil proti žurnalistům, proti právníkům a Eh, také velmi negativně se vyjadřuje ke všem tureckým ženám, mm, naposledy včera. No a samozřejmě pak je tady ta poslední věc zatím, eh, tedy rozrušení parlamentní imunity. Čili co se to v Turecku děje, můžeme se ptát. Já si myslím, že je velice důležité, aby se pan Erdogan zastavil ve svém úsilí a je třeba, aby si také usiloval o přátelství Evropy. Pan Henkel. Pane předsedo, Turecko eh, patřilo k velmi eh, malému počtu. Vlastně bylo eh, jediná, jediná muslimská země, která se vydala cestou demokracie a, a rovnosti. Nyní už na této cestě zůstalo pouze Tunisko. Eh, Erdogan jako každý diktátor si našel svého nepřítele a tím jsou kurdové a jejich strana. Eh, například eh, se zde za, hovořilo o pohřbu sebevražedné útočnice a tak dále. Eh, je třeba říci, že eh, kurdové eh, Erdoanovi situaci usnadňují svým postupem. Děkuji vám. Pan Chrysogonos na jednu minutu. To imi autarchiko katastost z Turkijas apomakrine... Semi autokratický režim v Turecku opouští od parlamentarismu a přetváří se v otevřenou diktaturu. Erdogan a jeho podřízení podněcují nenávist, aby mohli konsolidovat svou moc. Organizují oslavy nenávisti, uzují ducha byzantských eh, válek, oslavují pád caři hradu před 600 lety. Využívají této nenávisti, jako to bylo v případě nenávisti otomanů vůči Arménům, snaží se ospravedlnit jejich genocidu před stolety. Teď se obrací proti kurdské menšině na jeho východě Turecka a trestá tím poslance za HDP, aby umlčel opozici. Evropská unie musí hovořit jasně a musí zavést sankce na Erdogana. Lunaček. 7. 7. červen je velmi symbolickým datem, protože před rokem HDP eh, vyhrála velké volební vítězství. Eh, získala více než 13% a vstoupila do parlamentu. Stejně také další proevropské liberální strany, které chtěly, aby se eh, ten konflikt s Kurdy začal řešit politicky. A proto není žádným překvapením, že Erdogan včera podepsal zákon, který umožňuje trestně stíhat těchto 38 poslanců, jejichž imunita byla zrušena tímto nedemokratickým postupem. Vypadá to jako pomsta, která má napravit ten výsledek voleb z loňského roku a je tím samozřejmě ohrožena eh, ohrožen právní stát v Turecku. Já bych chtěla komise, aby zajistila, že eh, nebude žádné zjednodušení těch eh, podmínek eh, pro zavedení bezvízového režimu. Já si myslím, že je evidentní, že právní stát tady není, že se nemůžeme opírat o Turecko, abychom vyřešili naše problémy s uprchlíky nebo eh, tu krizi solidarity, kterou tady máme. Děkuji. Pan Kefalogianis na jednu minutu. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych chtěl také vyjádřit svou soustrast obětem eh, včerejšího útoku a chtěl bych vyjádřit své znepokojení nad tím, že opět došlo k teroristickému útoku v centru Istanbulu. Také bych chtěl Eh, vyjádřit můj smutek nad těmito událostmi. Je to poprvé po více než 80 letech, kdy turecká vláda povolila čtení Koránu v Hagi Sofii. Je to uh, památník UNESCO a eh, víme, že všichni bychom byli rádi, kdyby Turecko bylo demokratické, kdyby fungovalo jako stabilizační faktor, kdyby eh, zajistilo prosperitu a bezpečnost pro všechny své občany, ale Turecko se teď od demokracie distancuje a vydává se na cestu k autoritativnímu islamistickému režimu a odchyluje se od eh, Evropské unie ratifica di ieri dell'emendamento costituzionale presentato dal. Turecko AKP předložila úpravu eh, ústavy Turecké republiky, která umožní selektivně zbavovat poslance imunity. To je historický krok a je to zároveň odklon od všech těch hodnot, které jste vyzařuje a podporuje Evropská unie. My jsme sepsali dopis, který vyzývá k upuštění těchto kroků, ale domníváme se, že by e, bylo e, třeba se také zabývat dalším věcí a to je e, plánované Eh, nová pravomoc eh, tajných služeb zabývat se terorismem v Turecku. Myslím si, že to není eh, dobré pro další spolupráci s Evropskou unii. Pan Dabasky, Turecko pod Erdoganovou vládou dokazuje, že některak se nezastává demokratických principu, eh, jak jsme viděli eh, v případě eh, zrušení imunity 138 poslanců. Hmm. Toto je pokus zcela skoncovat s přítomností prokurdských stran v, v tureckém parlamentu. Já bych de facto nebyl překvapen, kdyby to všechno vyvolalo Eh, občanskou válku eh, v Turecku, eh, potom množství a sérií útoků, která se tam odehrála. Myslím, že bychom měli zmrazit veškerá vyjednávání s Tureckem týkající se přístupu k Evropské unie. Evropská unie by měla chránit své hodnoty a právě teď je proto vhodný čas Děkuji, pane předsedo. My tady jsme svědky nejenom útoku na 138 poslanců, ale de facto na celý demokratický systém v Turecku. Pan Erdoğan pošlapává demokracii a my musíme vyslat zcela jasný signál proti strategii a také na podporu eh, pronásledovaných eh, poslanců, eh, kteří se snaží o demokratickou debatu v zemi. Pan Erdogan a jeho armáda de facto situaci znemožňují, aby se tedy vyvíjela správným směrem. Členské země dneska poskytují eh, peníze Erdoganově vládě. Ovšem, eh, podívejme se na podmínky, za kterých eh, lidé v Turecku, tedy v Turecku žijí. Pan Karas. Dámy a pánové, já musím říct, že jsem byl tady pro eh, uzavření dohody o eh, uprchlících z Turecku, ale opravdu eh, jsem zděšen tím, co se nyní děje. Jestliže jednou ranou 138 demokraticky zvolených zástupců opozice přijde o parlamentní imunitu, jestliže příslušníci politické menšiny jsou tímto vyhnáni z parlamentu a nemohou vykonávat svůj mandát, jestliže opoziční síly jsou umlčovány v takovémto rozsahu, pak to není slučitelné s našimi demokratickými právy a principy právního státu. A je třeba otevřeně říci, že Turecko co je na cestě od právního státu a demokracie. Minut. Dobrý den a nyní paní Gomeš na jednu minutu. E, demokracie a právní spát, e, stát v Turecku zřejmě e, skončily, a, ale a místo nich teď přichází teroristické útoky a podobně. A místo zbavení 138 Eh, poslanců imunity, eh, bylo by potřeba hledat jiná řešení. Je to útok na kurdskou menšinu, eh, zcela zjevný. A turecká vláda a Erdogan útočí hrubým způsobem na kodaňská kritéria a e, na demokraticky zvolené poslance. A e, Evropská unie nadále ignoruje e, vydírání a demokratickou regresi regresi tvrdí, že Turecko je bezpečný stát a že všechna kritéria plní. A za chvíli se tady budeme bavit o tom, jakým způsobem reagovat na eh, hromady tureckých uprchlíků. A nyní paní eh, Nikols, Michels na jednu minutu. Děkuji, vážení kolegové. Jak budou reagovat evropští poslanci na um, um, zbavení eh, opozičních poslanců eh, pravomocí. Jak bylo napsáno, Turecko je sice svobodně jednat, pouze pokud se za to zaplatit svou cenu. Teď došlo na poslance z HDP a lidé budou moci být díky protestickému eh, zákonu odsuzování za účast na demonstracích. Já si myslím, že čas pro slova už skončil. Eh, je potřeba začít jednat. Měli bychom jako parlament odebřít, odepřít náš souhlas s uvolněním vízového styku s Tureckem. Ale měli bychom také nabídnout podporu opozičním poslancům v Turecku. Eh, v německém Bundestagu je už projekt eh, Poslanci chrání poslance. Měli bychom vytvořit podobný projekt i tady a tím udržet při životě naději na demokracii v Turecku. Děkuji a nyní eh, kolega Mavrides, eh, jedna minuta. Děkuji, pane předsedu. Pane komisaři, právo, lidská práva a demokracie byly v Turecku pošlapány. A to, o čem hovoříme teď, je ještě horší. Jsme svědky eh, tiché genocidy, ke které dochází v kurdských provinciích kde dochází ke stovkám vražd nevinných obětí. Eh, Erdogan eh, toto páchá a současně zbavuje imunity ty poslance, kteří s ním nesouhlasí. Jeho primární cíl je eh, celé vedení strany HDP zbavit, vede, zbavit hlavních představitelů, což je jediná opoziční strana. Ale při agresivitě Erdogana opozice a hlavně kurdové reagují mírovým způsobem způsobem politickými nástroji a za každého poslance, který bude stíhaný, my bychom měli tady eh, poskytnout osobní solidaritu a podpořit rozhodnutí HDP odmítnout eh, reagovat na Erdoganovou inkvizici paní Sakorafa eh, na jednu minutu. Eh, pane komisaři, vážení kolegové, mm, tato diskuse eh, navazuje na to, co si myslím už delší dobu. Vy zavíráte oči před tím, co se v Turecku děje v zájmu politických zájmů a, v, a v zájmu vnitřní politiky. Teď mám na mysli konkrétně migrační politiku, kterou odsoudilo OSN politika, která znamená jít na ruku Erdoganovi a turecké eh, elitě, mu umožnilo persekvovat všechny opozičníky, všechny eh, akademiky a novináře, kteří se straví proti něm a penalizace kurdské otázky a soudní stíhání kurdských poslanců je toho přirozeným vyústěním. Tato země je přitom na, eh, jaksi hodnocena jako bezpečná země, se kterou vy jednáte. My musíme eh, odsoudit persekuci kurdských eh, poslanců, ale to není izolovaný skutek a obávám se, že v budoucnu můžeme čekat ještě horší vývoj, který bude mít eh, dopady i na celý region a my bychom měli přehodnotit celou naši politiku a uvalit sankce. Pan Panceri, děkuji poté, co byli tito lidé zbaveni imunity a ústavní soud odmítl eh, v odvolání, je z toho jasné, že eh, tady cílem je vlastně stíhat 53 členů eh, opozice a změnit složení parlamentu tak, aby veškerá moc byla v rukou prezidenta Erdogana. Evropská komise nemůže pokračovat v těch rozporech v jejím přístupu k Turecku. My máme povinnost a odpovědnost za to, abychom využili veškerou naši vyjednávací moc, abychom tomu zabránili. Nemůžeme v zájmu stabilizace dávat peníze eh, zemi, která má protidemokratické eh, zájmy nebo ambice. Musíme aplikovat princip kondicionality, vyžadovat dodržování lidských práv eh, v našem dialogu s Tureckem. Děkuji a nyní Papadakis na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Rozhodnutí zbavit imunity 138 poslanců je protidemokratické k chování, které má za cíl posílit moc Erdogana. Eh, tento nový zákon eh, činí z členů HDP nejenom snadný cíl, ale znamená to, že zřejmě celá tato strana zmizí z tureckého parlamentu. My nemůžeme odvracet zrak, když vidíme, jak je pošlapávána svoboda slova v Turecku. Eh, jenom proto, že by mohla být spochybněna dohoda eh, o eh, vracení uprchlíků. Držitelka Sacharovovy ceny byla deset let ve vězení poté, co byla zbavena imunity. Zbavení imunity je těžkým porušením práv poslanců a zase to zhorší napětí, které v kurdských oblastech panuje. Bohužel tyto události cestě eh, a utlačování svobody slova, eh, umlčování novinářů, eh, obsazení Kypru a tak dále ukazuje, že Turecko je velmi vzdálené evropským hodnotám, ke, hodnotám Evropy, ke které by chtělo patřit. A nyní začíná Catch the Eye. Čtyři kolegové se hlásí, všichni dostanou slovo. Pan Šul má první slovo. Parlament eh, by o tomto mohl debatovat hodiny a hodiny. A musím říct, že eh, v mém parlamentu, v mé zemi je mnoho poslanců, kteří se snaží za imunitu skrývat eh, různé nepříliš chutné skutečnosti a zodpovědnosti. V případě Turecka hovoříme o tom, že jde o opatření namířené proti konkrétní politické straně a hovoříme také o eh, menšině a jejich právech. Pokud eh, eh, vedení Turecka se snaží postavit mimo zákon určitou stranu, je to samozřejmě políček do tváře právního státu a musí následovat důsledky. Turecko se de facto odklání z cesty, která vedla směrem k Evropské unii. My musíme tedy jasně říci, že Turecko musí respektovat práva kurdské minority. Jiné řešení neexistuje. Děkuji. Grazie Presidente. Con la revoca dell'immunità parlamentare... Děkuji, pane předsedo. E, zrušení parlamentní imunity eh, více než eh, stovce poslanců, kteří tím pádem mohou být eh, zajištěni a policejně stíháni. To skutečně nemá nic společného se spravedlností a, a rovným přístupem ke všem a s respektem k zákonu. Je třeba říci, že <clears throat> Turecko patří eh, k zemím, eh, kde se eh, fyzicky vyhrožuje žurnalistům. Jsou to těžká poručení jakýchkoliv pravidel a zejména by to měly mít důsledky pro vyjednávání Turecka s přístupem, o přístupu do Evropské unie. Kolegyně, vážení

Děkuji, pane komisaři. Eh, vy jste říkal, že jste znepokojen, ale všichni víme, že Ankara si z toho nic moc nedělá, že byste znepokojen. Vy jste znepokojen asi s tím, že je ohrožena ta dohoda o migrantech, ale ne tím, že tolik poslanců přišlo o svou imunitu. Neudělal jste nic s tím, že dochází k zavírání novinářů, k bombardování civilní populace v kurdských oblastech a že se přijímají protiteroristické zákony v té podobě, v jaké jsou. Toto je v podstatě puč, znamená to vyloučení poslanců z parlamentu a vy tomu přivírá, nad tím přivíráte oči a staráte se jenom o urážky Erdoana. Myslím, že tím překážíte míru Děkuji, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Debata zcela jednoznačně ukázala, že eh, se shodujeme ve svém pohledu na to, eh, jak eh, tato rozhodnutí jsou naprosto nepřijatelná. To znamená těch 138 poslanců, kteří mají kolektivně přijít o imunitu. Tady to se nedá nějak, nějak omluvit, to prostě musíme odsoudit z hlediska právního státu a ze všech demokratických eh, stránek a principů. Já jsem byl léta členem imunitního výboru v parlamentu, takže vím, o čem hovořím. Za druhé všem je třeba eh, uznat, že Turecko se geograficky nachází tam, kde se nachází. Po Rusku a spolu s Egyptem je Turecko eh, jednou z nejliznatějších zemí eh, v našem sousedství, nějakých 90 milionů, a jejich geografická poloha je daná. Proto jako Evropané se musíme zabývat naším sousedstvím a hovořit o věcech, které si zaslouží řešení. Eh, migrační krize byla pro nás příležitostí k zintenzivnění styku s Tureckem a existuje ještě řada dalších oblastí, kde eh, je posílená spolupráce posílená spolupráce s Tureckem je nebo alespoň vypadá jako nezbytná. Proto máme akční plán a jednou jeho částí je otázka, jak podpořit Turecko při zvládání uprchlické krize. Já myslím, že i tady už dlouhou dobu panuje shoda na tom, že země, která eh, je přístřeším pro tolik uprchlíků, eh, si zaslouží podporu. Na druhé straně tímto akčním plánem jsme také souhlasili s urychlením přístupových jednání a to teď se dá říci o uspíšení procesu vizové liberalizace je to de facto proto, abychom eh, posílili úsilí a chuť Turecka eh, připojit se k Evropské unii. Nevstupuje Evropská unie do Turecka, je to naopak. Takže pokud si Turecko přeje, budeme to řešit, ovšem budeme mít také podmínky. A jestliže tyto podmínky se neplní, eh, pak samozřejmě nebude to, oč se usiluje. A tak to právě teď je. Já to vidím podobně jako mnozí z vás. Turecko, ačkoliv se verbálně hlásí k úsilí o členství Evropské unie, ve skutečnosti vyvíjí jiným směrem. Já bych si velmi přál, eh, kdyby prezident Erdogan, který je pravděpodobně tou nejdůležitější osobou v zemi, aby jasně se vyjádřil, zda to s Evropou myslí eh, vážně nebo ne. Jinak je škoda toho času, který jsme investovali a stále investujeme. Ano, eh, právní stát to není nic, o čem by se dalo uvažovat, eh, vyjednávat, ten prostě existuje tak, jak je, neexistuje žádná turecká varianta. Existují demokratická pravidla hry a ta platí eh, v státech Evropské unie a tak to musí platit i v Turecku. Já myslím, že my vůči Turecku musíme eh, vystupovat energičtěji. Eh, v Evropě se nikdo nemusí prezidenta Erdoana bát. My jdeme svou vlastní cestou, máme své přesvědčení, máme své principy a máme zájem, o dobré sousedské vztahy, ovšem pokud je to reciproční. A toto jsou naše principy. Komise vás může ujistit, že v žádné otázce nebudeme ustupovat, ale prosím, chápejte, že se sousedy je třeba jednat a je to také v zájmu našich občanů. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Tím končí tento bod a my přistupujeme k dalšímu a je to